Now the first vote is a roll call vote. Hlasování, jmenovité hlasování, tak by vás všichni poprosil, abyste eh, vložili kartičky. Should just do it? The voting begins. Začneme s hlasováním. Tak teď hlasování. Jde o dohadovací eh, výbor v otázce, je to otázka sítí a elektronické komunikace a služeb elektronických eh, služeb, tedy překládám to hlasování, je to jmenovité hlasování, kolegové mm, zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Vážení kolegové, všichni hlasovali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ukončuji hlasování. Tedy schváleno 510 pro, 40 proti. Paní Trakman. A další bod na našem programu je zpráva pana Stase. A sice se zjednodušeným postupem. Jedná se o statistické, je to společné eh, usnesení v dohadovacím eh, řízení. Pan zpravodaj Stas má slovo. Kolegas, uh, eh, Ehm, milí kolegové, jenom krátké vysvětlení. Toto již je třetí zpráva ze série eh, tří zpráv o pesticidech. A v posledním legislativním období jsme eh, ehm, schválili nařízení, eh, co se týče ehm, dodávání na trh pesticidů. Myšlo také o trvalé udržitelné využití pesticidů a toto nařízení o statistikách pesticidů patří také do této série tří zpráv. Dnes Ehm, projednáváme výsledky v dohadovacím ehm, řízení, protože v posledním legislativním období ehm, nedošlo k dobrému vývoji. Při druhém čtení jsme měli příliš málo poslanců, tak abychom dosáhli dostatečného počtu hlasů. Já jsem se hlásil o slovo, protože švédské předsednictví a především české předsednictví si měli druhé čtení Eh, považovat za konec, ale eh, naopak pak došlo, akceptovali dohodací řízení s parlamentem a chtěl bych poděkovat předsedovi eh, frakce, protože hned po volbách se obrátil na předsednictví a tak se nám podařilo tuto zprávu ještě zachránit. A teď můžeme při druhém čtení, tedy text, který jsme projednali při druhém čtení, můžeme předložit k hlasování. Děkuji za vaši podporu ještě jednou všem zúčastněným. Děkuji zpravodaji a předkládám tuto zprávu k hlasování. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno 581 pro, 19 proti. Gratuluji paní, panu Stasovi. Další bod je hlasování k zprávě paní Geringer a sice je to finanční pomoc ehm, na poli transevropských sítí. Toto je jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijato 584 pro, 24 proti. Dobrá práce, paní Geringer. Um, Tady nefunguje jeden stroj. Bylo to zaznamenáno. Paní Berez, máte slovo. Mám stejný problém, můj hlasovací, můj hlasovací zařízení nefunguje. Kyrie Severin, nechte to na tom logo? Takže vyšleme někoho, aby vám opravili tyto přístroje. Další bod je hlasování k zjednodušeným postupem a sice zpráva pana eh, Kerkoupa o roli eh, eh, informací o Europolu, jde o důvěryhodnost informací. Kolegové, výbor pro občanské svobody a vnitřní záležitosti navrhuje, aby parlament zamítl návrh předložený k rozhodnutí. Pokud souhlasíte s názorem výboru, tak musíte hlasovat proti jde o pravidla o ochraně důvěrnosti informací eh, Europolu. Co se týče stanoviska tohoto výboru, tedy musíte hlasovat proti. Eh, možná to nezní rozumně, ale je to tak. Tak, eh, toto je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. Eh, rada není přítomná, takže to automaticky se vrací eh, do příslušného výboru. A další zpráva je zpráva paní Infeld eh, o prováděcích pravidlech upravujících vztahy Europolu s jeho partnery. Opět je to stejný postup jako při předešlé zprávě. Ehm, prosím, hlasujte proti, toto je jmenovité hlasování a zahajuji ho tímto. Uzavírám hlasování bylo to zamítnuto a e, opět se tato zpráva vrací do výboru. E, další zpráva je od pana e, Albrechta a sice seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto, vrací se to, e, tato zpráva opět do výboru. E, zpráva e, pana Diaz de Mera a sice provádějící pravidla pro analytické pracovní soubory Europolu. Stejný postup opět, kolegové, toto jmenovité hlasování, zahajuji ho. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A rovněž se tato zpráva vrací do výboru. Zpráva Kirkho, kolegy Kirchhopa. a sice akreditace činností kriminalistických laboratoří. Promiňte, ještě nejsme u zprávy pana Kirchhoffa, ještě zpráva eh, paní Alfano. Ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Týká se tato zpráva Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto jde zpět do výboru a teď je na řadě zpráva pana Kirchopa o kreditaci činností kriminalistických laboratoří. Stejný postup, jmenovité hlasování zahajuji. Ukončuji hlasování. zamítnuto zpět do výboru. Další bod programu je zpráva eh, Marejry o makrofinanční pomoci Gruzii. Opět jmenovité hlasování. Ehm, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno 550 pro, 55 eh, proti. Ehm, gratuluji panu Morerovi. A teď je tady další zpráva. Promiňte. Paní Korali jsem se požádala o... Sorry, can I have Promiňte, eh, technickou pomoc potřebuji, protože můj přístroj nefunguje. Ano, určitě zařídíme hned. Stejný problém, pane předsedo. Můj stroj také nefunguje. Prosím, zvedněte ruku ti, kteří mají problém se svými hlasovacími přístroji. Učiňte tak hned, ruce nahoru těch, kteří jejichž stroje nefungují. Ano, tak budeme pokračovat. Další zpráva kolegy Morera a ta se týká makrofinanční pomoci Arménii. Jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 580 pro, 29 proti. A teď další zpráva kolegy Ransdorfa. Makrofinanční pomoc Srbsku. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 583 pro, 23 proti. Gratuluji panu Ransdorfovi. Další zpráva kolegy Winklera. Makrofinanční pomoc Bosně a Hercegovině. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 583 pro, 23 proti. Gratuluji panu Winklerovi. Teď eh, zpráva kolegy Boltmana o společném eh, systému daň z přidané hodnoty. Eh, to je opět jmenovité hlasování. Otevírám hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 576 pro, 61 proti. Gratuluji panu Bulmanovi. A další zpráva paní Rosbach o e, úmluvě o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku, OSPA. Zahajuji hlasování jmenovité. Zavírám hlasování. Přijato 624 pro, 30 proti. Gratuluji paní Rozbach. Paní Geringer, zpráva paní Geringer teď k poskytování finanční pomoci eh, jde o, eh, jde o občanské mimosoudní písemnosti v věcech občanských a obchodních. Jmenovité hlasování zahajuji. Uzavírám hlasování. 651 pro, 19 eh, proti. Další zpráva, paní Geringer. Tato se týká z eh, dohody s eh, Dánskem jde o uznávání a vymáhání eh, rozsudků. Opět je to dohoda mezi ES a Dánskem o doručování soudních a mimosoudních písemností. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Přijato 684 pro, 19 proti. Gratuluji paní Geringer. A teď zpráva paní Frage Stegis o zřízení plánu obnovy eh, zelený eh, Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. 638 pro, 17 proti. Eh, gratuluji paní Fraga. A další zpráva pana Kocha. Jde o mm, dohodu o přistoupení Evropského společenství k úmluvě o mezinárodní železniční přepravě. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Přijato 640 pro, 17 proti. Gratuluji panu Kochovi. A teď zpráva paní Wallis. Protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. ukončuji hlasování. Přijato 617 proti, 23 proti. Gratuluji paní Wallis. Pan Rabkaj. Το To σας. Θα στείλουμε κάποιον Pošleme někoho, kdo vám opraví ty přístroje. Buďte bez obav. Další bod na programu je hlasování ke zprávě kolegy Zvěvky, a sice je to žádost o ochranu poslanecké imunity pana Tobiase Pflügera. Už není členem Evropského parlamentu, pan Pflüger? Nevím, jestli relevantní výbory si myslí, že bychom o tom měli hlasovat. Budeme hlasovat o zprávě, mm, tedy předkládám toto hlasování, bude to jednoduché hlasování. Kdo je pro? Není to jmenovité hlasování. Tak prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Další bod našeho programu je zpráva pana Saese. A sice jde o přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou. Část 5. Eh, rád bych vám tady řekl, eh, že pozměňovací návrhy 1 až 10 byly staženy. Takže budeme hlasovat jednoduše o návrhu eh, nepozměněné podobě, tak jak to bylo původně. Kdo je pro? A. Proti? Z- zamítnuto. Komise chce stáhnout návrh. Pan Sajer se přeje umout slova. Kyrie Dima. Pan Dimas. I, I think that we shall... Domnívám se, že nebudeme stahovat tento návrh. Επομένως τώρα συνεχίζουμε Děkuji. Zůstávají tu některé, zůstávají poslanec návrh 11, Gustavci 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 12 po odstavci 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Závěrečné jmenovité hlasování, kolegové, hlasujte prosím. Končím hlasování. Schváleno 622 hlasů pro, 18 proti, 13 se zdrželo. A závěrečné hlasování zpráva pana Alvara o používání informačních technologií pro celní účely. Pan Luchan požádal o slovo před hlasování, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych laské požádat za skupinu EPP, abychom odděleně hlasovali o pozměňovací návrhu 27. Týká se poskytnutí plného přístupu Europol a Eurojustu do databáze a chtěl bych požádat všechny kolegové, aby hlasovali proti. Pane Luhane, bohužel je příliš pozdě na takovou žádost. Čas pro takové žádosti, pro oddělené hlasování vypršel, avšak pokud bude parlament souhlasit, můžeme oddělit odstavec 17. Kdo je pro hlasování o tomto odstavci 17 odděleně? Kdo je pro? Kdo je proti? Tato žádost je zamítnuta. Takže si to ověříme. Provedeme elektronické ověření. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 335 hlasů proti, 288 pro. Takže přistoupíme ke zprávě pana Alvara. Máme pozměňovací návrhy z výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A není jmenovité hlasování o pozměňovacím návrhu 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 85, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 86, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 87 byl stažen a nyní hlasujeme o pozměnci návrhu 20. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 88. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Zamítnuto. 29 až 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 39 až 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Schváleno. To znamená, že pozměňovací návrh 90 odpadá. A není kdo je pro pozměněný návrh, kdo je proti. Zdržel se schváleno. A není závěrečné elektronické hlasování, kdo je o návrhu legislativního usnesení. Kdo je pro? Takže 480 ku 136. Gratulujeme panu Alvarovi. Máme nyní vysvětlení hlasování ke zprávě paní Trautmann. Paní Rojtová na jednu minutu. Děkuji. po úspěšném hlasování chci jako jedna ze stínových zpravodajek telekomunikačního balíčku vyjádřit že